jsme tímto eh, ukončili. Než eh, přejdeme k dalšímu věci, eh, k dalšímu bodu, musím přijít s oznámením. Jak si pamatujete, 14. března 2017 předseda rozhodl o sankci proti panu Korvinu Mikovi kvůli nepřijatelným poznámkám o ženách. 1. března. Ta sankce je složena ze tří částí. Za prvé ztráta diet na 30, nároku na diety na 30 dní, za druhé bez ohledu na právo hlasovat na plénu dostatečné pozastavení účasti na všech činnostech parlamentu na 10 dnů. Eh, činnostech, kde se účastí parlament nebo jeho orgány, výbory a delegace. A za třetí zákaz na, jednu, eh, na jeden rok eh, zastupovat parlament na meziparlamentní delegaci nebo meziinstitucionálním fóru. Pan Korving Mike podal 27. března stížnost proti tomuto rozhodnutí. Prezidium jej ji projednalo včera a potvrdilo rozhodnutí eh, pana předsedy a tímto toto, toto rozhodnutí vstupuje v platnost. Takže dámy a pánové, teď eh, se dostáváme k dalšímu eh, bodu na pořadu jednání ohledně tedy zprávy pana Daltona o schvalování a tržním dohledu na motorových vozidlech a přívěsech a